A jak eh, víte, zahájíme naši diskusi prohlášením paní místo předsedkyně komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a půjde o